Právě jsme ukončili schůzi koordinátorů. Budete tedy informováni o novinkách ze strany svých koordinátorů a teď přistoupíme k bodu 2, přijetí pořadu jednání. Náš zpravodaj pro specifická opatření v zemědělské oblasti ve prospěch eh, nejvzdálenějších regionů Evropské unie. Mato Androver tady nebude, takže chce odložit bod 7 na pořadu jednání, ale Georgios Papastamkos má stejnou žádost, to znamená, že i bod 8 pořadu jednání zvláštní opatření v oblasti zemědělství je ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři bude také přeložen. Takže body 7 a 8 na pořadu jednání budou přeloženy na příští schůzi výboru. To znamená 26. a 27. listopadu. Nemáte-li námitky, tak je pořad jednání s touto změnou přijat. Dnes nám chybějí nějaké jazyky v našem jazykovém režimu. Na to bych rád upozornit. Chybí zde finština, litevština a slovinština. Takže omlouvám se a informuji vás také o tom, že dnešní zasedání je webstreamováno a také o tom, že 13.11. a prosím o chvilku pozornosti, 15 hodin, nebo tedy od 15 do 18 hodin, výbor pro životní prostředí ve spolupráci s výborem IMCO a s naším výborem bude pořádat slyšení s dezignovaným komisařem, který, kterého dezignovala maltská vláda pro zdraví a spotřebitelů, je to pan Tonio Borg a bude možno pokládat otázky, které jsou v kompetenci našeho výboru a my jsme se rozhodli na schůzi koordinátorů, že položíme pět dotazů, jeden za každou frakci. Informuji také o tom, jak jsme rozhodli na schůzi koordinátorů, že odložíme hlasování o zprávách o reformě SZP na 23. a 24. ledna 2013. Jak víte, rozhodli jsme na poslední schůzi, že je nutno přeložit všechny kompromisní návrhy do všech jazyků. A to způsobilo právě tento odklad na 23. až 24. ledna 2013. To je tedy konečné datum, to znamená, že naši zpravodajové musí předložit eh, texty kompromisních návrhů k překladu do 15 prosince, to znamená ještě před vánočními prázdninami, tak, aby ty překlady už byly připraveny k diskusi a hlasování 23. a 24. ledna. To by mělo být také datum závěrečného hlasování, pokud do té doby už dospěje ke svému záměru, závěru jednání o finančních výhledech. Bod 4 schválení Zápisu ze schůzí konaných 3. září a 17. až 18. září. Pokud nemáte žádné připomínky, i v tomto případě považujeme zápisy za přijaté. A nyní přistoupíme k bodu 5. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Navrhovatelem je Luis Paulo Alves, který je tady, kterého tímto zdravím takže zahajujeme hlasováním o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, hlasování bylo stanoveno na dnešek, aby výbor EMPL, který je tedy kompetentní v této oblasti, mohl zítra přijmout eh, svou zprávu s ohledem na naše doporučení. Než dám slovo zpravodaj Alvešovi, tak bych rád řekl něco k hlasovacímu seznamu. Pozor! Máme zde tři typy pozměňovacích návrhů. Především zde máme pozměňovací návrhy, které chtějí vyloučit zemědělce z uplatňování Evropského globalizačního fondu. Za druhé jsou zde pozměňovací návrhy, které tedy ponechávají zemědělce v působnosti tohoto fondu, ale mění se zde ustanovení, která se zemědělců týkají. A za třetí, zde máme několik pozměňovacích návrhů, které nemají vztah ke specifickým ustanovením v oblasti zemědělství a tím pádem jsou slučitelné s oběma pozměňovacími návrhy nebo s oběma druhy pozměňovacích návrhů. Máme zde tedy na začátku dvě hlasování unblock a na základě toho se rozhodneme, zda žádat nebo nežádat výbor EMPL, aby vyloučili zemědělce z působnosti tohoto nařízení nebo ne. Myslím, že jsem to schrnul. Eh, A teď bych dal slovo nejdříve zpravodaji, potom, ale vzhledem k tomu, že zde máme jeden ústní pozměňovací návrh, který byl ohlášen, tak bychom si vyslechli ten ústní pozměňovací návrh, takže teď Luis má slovo. Děkuji, pane předsedo. My tady stojíme vůči jistému problému. Musíme tedy dát naše stanovisko komisi pro výboru pro zaměstnanost a toto stanovisko se týká eh, hlavně tohoto tématu. Zda chceme tedy mít zemědělce eh, v oblasti působnosti nařízení, které se týká EFK, či zda je chceme z působnosti vyloučit. Ale to není jediný problém, eh, který eh, zde máme. E, naše vlastní hlasování totiž nebude dostatečné na to, aby mohlo rozhodnout o tom, zda budou zemědělci vyloučeni či ne. Toto velmi ovlivnilo způsob, jaký jsem vypracoval své stanovisko, tedy naše, váš výbor není schopen hájit zájmy zemědělců v případě tohoto nařízení. A proto já jsem své stanovisko vypracoval tak, že hájíme eh, toto, že pokud nemáme k dispozici možnost eh, spolu vytvářet konečné znění tohoto nařízení eh, a hájit v něm zájmy poslanců, tak v tomto případě není možné, aby zemědělci byli součástí oblasti působnosti tohoto nařízení, protože eh, zde by mohlo dojít k případu, že tady bude jaksi na papíře existovat eh, pro forma, jak asi ochrana pro zemědělce, byla by zde možnost na ní odpolávat, ale v realitě žádná takováto podpora nebude, žádný nástroj pro ochranu. A já eh, ze svého pohledu říkám, že to nařízení není vhodné, že my bychom měli mít tu pozici, že bychom chtěli, aby peníze, které tam původně byly na zemědělce naplánovaly, byly z toho výjimuty a byly převedeny do SZP a tam dány k dispozici v odpovědějícím nástroji. Dobře, budeme pokračovat. Máte všichni hlasovací karty, takže zahájíme hlasování. Marian McGuinness žádá o slovo. Me, chairman. So perhaps you... Hlasovací karty, pane předsedo, jenom já ne, takže mě prosím započítejte. Děkuji. Ano, dobře. Ani Luis? Tak to jsme v dobré společnosti. Pozor. Nejdříve budeme hlasovat o prvním bloku. První blok. To znamená pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasovali všichni? It does, the machine doesn't work. No, no, no, It works? Doesn't work? No. Okay. Allora dobbiamo contare. Takže musíme započítat i pana místopředsedu Šekerského. Vzhledem k tomu, že je to důležité hlasování, tak to zopakujeme. Tak zopakujeme hlasování. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 12. Hlasujte všichni. A potom ten, kdo nemá hlasovací kartu, tak se nám přihlásí. Končím hlasování. Moment. Kdo nemá tu kartu, zvedněte ruku, kdo pro a proti. Louis se zdržel. Co to znamená? Minus proti? Takže je to zamítnuto. Je to zamítnuto. Takže závěrečný výsledek tohoto hlasování se započtením kolegů, kteří nemají hlasovací kartu, je, že tento návrh je zamítnut. Elektronické hlasování. To bylo elektronické hlasování. Jenom jsme započítali ty dva, dva nebo tedy vlastně ty tři poslance, kteří neměli hlasovací kartu. Jeden, dva, tři. Takže je to 18 k 18. 18 k 18 to znamená, že je to zamítnuto. Vy jste proti, ale McGuinness je proti. Fungovalo to vaše zařízení? Nefungovalo. Ale vy jste byl proti. Je to tak? 19 ku 19, to znamená, že je to zamítnuto. Je to prostě zamítnuto. Pokračujeme dále. Teď pozměňovací návrh 9 Ne. Je to přijato. Allora, dichiaro aperta la votazione Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 9. Jste si jistí, že tady není o jednoho člena EPP navíc? Jsme si jistí? Předseda bez mikrofonu. Bylo by to 20 ku 19, prostě pokračujeme. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 9. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 9. Hlasujte, prosím. Paní Megines, pane předsedo, já už teď hlasuji s kartou, to chci vyjasnit. OK, OK. Megines ha la scheda di voto. Paní McGuinness má hlasovací kartu, takže hlasovali všichni o pozměňovacím návrhu 9. Končím hlasování. 18 k 18. Takže kdo? Kdo nemá hlasovací kartu? Kalinovský je proti, Kapulas je pro, to je 19 k 19, Šekerský proti, proti. Takže je to zamítnuto. Zamítnuto. A teď ústní pozměňovací návrh. Kdo ho představí? Nikulesku. Děkuji, pane, předse- pane předsedo. Text pozměňovacího návrhu byl rozdán, máte ho k dispozici, proto si myslím, že není třeba, abych to předčítal, ale rád bych tomu podotkl toto. E, veškeré pozměňovací návrhy se v podstatě točí kolem téhož, a totiž o toho, aby se tam odstranil ten odkaz na obchodní dohody v oblasti zemědělství. A Eh, aby do toho byli zapojeni zemědělci jakožto příjemci solidární pomoci a to tam chceme právě mít v rámci návrhu 1 a 2. Dobře, děkuji. Pane Nikolesku, musím se rituálně zeptat, je někdo proti těmto ústním pozměňovacím návrhům? Není. Nikdo se nestaví proti něm, proti jejich podání. Ano, Spravodaj se staví proti. Takže námitky tady jsou, takže promiňte, pane Nikolesku, ale když jsou námitky, tak není možno hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Pokračujeme dále. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 49. Paní McGuinness zahajuje hlasování. Pozměňovací návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A teď pozměňovací návrh 48, paní Luling. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 10 zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54. Ok, votiamo il numero 54. 54 na příští stránce, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 54. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56, paní Megines, zahajuje hlasování o 56. 56, hlasovali všichni? Ano. Končím hlasování. A je to přijato. Teď pozměňovací návrh 59 Nikulesku. Zahajuji hlasování. 59. Skončím hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 60. Zahajuji hlasování. Hlasujte o pozměňovacím návrhu 60. Končím hlasování a je to přijato. A teď 62. Lavia. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 63. Patrony Veš. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 64. Silvestry, zahajuji hlasování. 64. Hlasovali všichni, končím hlasování, je to zamítnuto. See? Adesso andiamo al 67 Patroneves. Zahajuji hlasování. 67. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď Návrh 68, paní McGuinness. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 68 je přijato. Šedesát devět Nekulesku zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Sedmdesát jedna veš, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to zamítnuto. Teď hlasujeme o 22. Zahajuji hlasování o 22. Hlasovali všichni o 22. Přijato. 23. Zahajuji hlasování o 23. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 72. Zahajuji hlasování. 72. Pozor, hlasovali všichni. Končím hlasování a je to zamítnuto. 25, hlasujeme o 25, zahajuji hlasování. Přijato. A teď 74, zahajuji hlasování. Hlasujte. O 74 hlasovali všichni. Je to zamítnuto. 75 zahajuji hlasování. Zamítnuto. A teď 29. Paní Luling zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? A je to zamítnuto. Dobbiamo votare il 3. Musíme hlasovat o trojce. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu tři K úvodnímu ustanovení pět Zahajuji hlasování. tři Pozměňovací návrh tři zpravodaje. Dato tutti. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato. Dále. 37. Nikulesku. Zahajuji hlasování o 37. Nikolesku. Hlasovali všichni, končím hlasování, řekl bych, že je to přijato. was blocked, it was rejected. It was rejected. So it, 39, yeah. 39. Sì, dobbiamo votare 39. 39. Omlouvám se, ale dneska je to složité. Zahajuji hlasování o návrhu 39 Patrao Neveš. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. A teď 43. Znovu Petro, Neveš. Zahajuji hlasování o 43. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Teď 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 45, to je podobné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. A teď poslední 47. Hlasovali všichni. A je to zamítnuto. Teď tedy hlasování o takto pozměněném stanovisku. Zahajuji hlasování o takto pozměněném stanovisku. Pozor, Máme závěrečné hlasování o takto pozměněném návrhu stanoviska. Jsme tady všichni, všichni máme hlasovací karty, hlasovali všichni a je to zamítnuto. Je to zamítnuto. 16 se zdrželo. Zamítnuto. A co se teď stane? non abbiamo un'opinione. Il risultato finale. Závěrečný výsledek je, že náš výbor nemá stanovisko k Evropskému fondu na přizpůsobení se globalizaci. Pan Agnew požádal o slovo. Prosím. Chairman, this is just... Pane předsedo, to se týká těch, kteří neměli hlasovací karty nemůžete získat novou kartu eh, z kanceláře, která je pod plenárkou, protože když chcete novou kartičku, tak musíte jít opravdu na konec, kde jsou mm, malé mm, pigeonholes, kde tedy můžete dostat dokumenty a tam teprve získáte novou hlasovací kartičku. Ano, děkuji. Děkuji panu Agnew. V každém případě Hlasování bylo jasné, náš výbor nemá stanovisko k EGF. Possiamo passare al punto 6. A můžeme přistoupit k bodu 6. Představení studie o opatřeních. Prosím. Představení studie o opatřeních EU na povzbuzení a podporu nových subjektů. Rád bych přivítal pana Jesuse Gonzálese z Autonomní univerzity v Madridu, který nám představí studie o opatřeních EU na pozbuzení a podporu nových subjektů. Prosím, pokud chcete odejít, tak odcházejte, ale v tichosti, Jak jsem říkal, dávám slovo Jesusovi Gonzálesovi z Autonomní univerzity v Madridu. Ta otázka je velmi zajímavá v kontextu naší záležitosti o přímých platbách. A tyto otázky, které zde zazní, si proberou také stínoví zpravodajové. Ještě jednou se tedy omlouvám za ten hluk v sále to hlasování, vážený pane profesore, bylo trochu nejasné, takže teď máte slovo, abyste mohl prezentovat svou studii. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Je mi potěšením představit hlavní výsledky studie, která byla nedávno dokončena o opatřeních na pozbuzení vstupu nových zemědělců v EU. Jak vidíte, a jak uvidíte, je to téma, které si zaslouží velkou pozornost. Z různých důvodů, o kterých se zmíním. A je to obzvlášť důležité v této chvíli, kdy společná zemědělská politika zahajuje nový proces reformy. Chtěl jsem vám říci, co je výchozím bodem tohoto problému. A stručně jsem se chtěl zmínit o několika údajích, které jsou obsaženy v této zprávě. Tato zpráva obsahuje spoustu statistických informací podle jednotlivých zemí. V tom návrhu, který máte, nejsou přílohy, ale sekretariát eh, mě ubezpečil, že v definitivní verzi tam ty přílohy budou. Jsou tam údaje o všech zemích, je tam více než 20 stran příloh a tam ty údaje najdete. Ale některé údaje je třeba zdůraznit, abychom si uvědomili, jak závažný problém to je. První myšlenka, kterou chci uvést, je, že problém nedostatku nových zemědělců se odehrává v kontextu, kdy už dlouho, dlouho klesá, a to my všichni velmi dobře víme, počet zemědělských podniků a počet zemědělců. Tento proces se v uplynulých letech ještě urychlil, především pokud jde o počet zemědělců. Ale abyste si udělali jasnější představu o závažnosti tohoto problému, je třeba připomenout, že pouze 6 zemědělců Evropské unie v současné době má méně než 35 let. To je tedy ten údaj, pouze 6 Pokud se podíváme na Evropskou unii, na tu starou patnáctku, tak je tam 5 těchto zemědělců a 7 u těch zbývajících 12 zemí. Druhá strana téže mince je situace starších zemědělců. Budeme hovořit eh, o zemědělcích starších 55 let. V Evropské unii představují 55%. To znamená velmi malý počet mladých, nových zemědělců a velká specifická váha starších zemědělců, to znamená výše než 50, více než 50 A to je opravdu velmi závažné, především v zemích Evropské patnáctky. I když v zemích Evropské dvanáctky se začíná tento problém také objevovat. A když to velmi zjednoduším, tak eh, použij indikátor, který označím koeficient náhrady nebo míra náhrady obměny zemědělců, tedy těch vlastníků zemědělských podniků. To je takový poměr, který by měl zajistit, že tam někdo bude, kdo bude pokračovat v té aktivitě. V evropské 15 je tento poměr pouze 15 a v evropské 12 pouze 20 Vycházíme z údajů z roku 2007, to jsou poslední údaje, které máme z Eurostatu k dispozici. Takže je to závažný problém, který je známý, ale možná se mu nevěnovala v této chvíli dostatečná pozornost, kterou si zasloužil, že zde není pokračování nástupnictví a že tato situace je udržována zatím díky tomu, že ti starší zemědělci pokračují ve své aktivitě. A to i po 65 letech, po dosažení tedy věku 65 let. A to nás vede k tomu, že si položíme otázku, proč, jaké jsou příčiny, jaké jsou hlavní faktory, které by vysvětlily tento nedostatek zájmu o věnování se zemědělské činnosti. Ty faktory mohou být velmi různorodé, ale pokud se podíváme na ekonomické a sociální faktory, tak narazíme na to, že jsou zde alespoň tři faktory, které jsou odrazující a které brzdí nebo odrazují nové zemědělce od vstupu do, na trh. První z těchto faktorů, musím říct, že všechny tři tyto faktory jsou důležité, protože všechny tyto tři faktory se sčítají. Nemůžeme říci, že jeden je důležitější než druhý. Všechny tyto tři faktory se navzájem doplňují. Ten první že je velmi těžké založit novou životaschopnou farmu, novou, nový životaschopný zemědělský podnik. To znamená, že je obtížné udržet se. Tu životaschopnost definujeme v textu, který máte k dispozici. Prostě znamenalo by to, že hovoříme o podniku, který má alespoň 40 jednotek ekonomické dimenze, aby měl zajištěnou schopnost. Když se podíváme na většinu evropských zemědělských podniků, tak vidíme, že velká většina nedosahuje této schopnosti. To znamená, když se chcete stát zemědělcem, tak eh, znamená to, že vstoupíte do sektoru, kde ta životaschopnost není zajištěna pro většinu podniků, tak to není opravdu příliš atraktivní. Pak je ten další sociální aspekt, který souvisí se zaměstnaností. Noví zemědělci, profesionálové v tomto odboru, oboru, provozují tedy tyto těžce životaschopné podniky klademe si otázku, zda jsou schopny poskytnout alespoň jednu jednotku práce za rok. A v evropské patnáctce se tak dostáváme na tu jedničku, zatímco ve 12, v těch 12 nových zemích, tak eh, tam eh, ta situace je taková, že ani nejsou schopny tyto nové zemědělské podniky nebo tyto podniky podnikající v oboru zemědělství dosáhnout nebo tedy vytvořit alespoň jedno pracovní místo za rok, takže to také není příliš atraktivní. A třetí prvek, ten je taky velmi důležitý, ale jak jsem říkal, všechny tři jsou provázané. S touto prací a s tímto podnikáním je velmi obtížné dosáhnout určité úrovně příjmu, dostatečné úrovně příjmu, abyste se prostě zemědělstvím uživili. A v tomto bodě je velmi důležité říci, že společná zemědělská politika s tím velmi souvisí. Velmi souvisí s tou možností či nemožností dosáhnout určité výše příjmu, protože do toho se zahrnují také dotace. A dotace, podle jiných zpráv, které znáte, které byly zveřejněny buď parlamentem, nebo které tedy schválil tento výbor, tak dotace mají čím dál větší relativní váhu v příjmu zemědělských podniků, především pokud se jedná o malé a střední podniky. To znamená, že fakt, zda máte či nemáte přístup k přímým platbám, k nárokům na platby, to je velmi důležitá podmínka k tomu, aby se objevovali noví zemědělci, kteří budou vykonávat zemědělskou aktivitu. Pokud nebudou mít tu záruku, že dostanou tyto platby, tak velmi těžko budou motivováni k tomu, aby se stali zemědělci. Komise už velmi dlouho a samozřejmě společná zemědělská politika také se snaží tuto situaci zlepšit. A má tam různé politiky v tomto smyslu. A tyto politiky přinášejí určité výsledky. Byly zde tři cesty, jak se stát zemědělcem. Zdědit zemědělský podnik, převzít zemědělský podnik po někom, kdo odchází do předčasného důchodu, anebo se tam eh, nebo tam přijít úplně ex novo, jenom proto, že máte zájem o to stát se zemědělcem. To znamená, že tam nemáte žádné předky v tomto oboru a tak dále. Politiky, které v současné době zatím platily, které budou jiné, byly odlišné podle toho, o jaký způsob eh, vstupu do zemědělství se jednalo. Pokud se jednalo o ty zděděné zemědělské podniky, tak tam se dědily i ty nároky na platby, takže tam to bylo docela jednoduché. Tam to opatření A už platilo, ale Potom jde třeba také o to opatření C, to znamená získat podporu na investice. Odchod do předčasného důchodu, tak tam byly opatření B, C a D. Tam byla podpora mladých, protože v tomto případě se jednalo o mladé, o nové zemědělce. A to byla takzvaná prémie za vstup eh, nebo za zahájení tedy činnosti. A navíc zde bylo také podpoření investic a také zde byla dotace opatření D a tam se vlastně dávala ta podpora tomu, kdo odcházel do předčasného důchodu a pokud šlo o ty zemědělce ex dovo, tak tam byla opatření A, B a C. Ty už nebudu opakovat, byly tam také ty rezervy a příliš dobře to nefungovalo a ty nároky nebyly také tak zaručeny, ani jejich výše nebyla tak jistá, ale v každém případě platila opatření A, B a C. Výsledky je možno shrnout tímto způsobem. Tato politika SZP přinášela opravdu velmi chabé výsledky, pokud jde o motivaci nových zemědělců. Její dosah v této oblasti byl opravdu velmi malý, protože ty pobídky nebyly dostatečné. A to uvidíte v tabulkách, které máte ve svých zprávách. 30 tisíc mladých zemědělců za čtyři roky. Podívejte se na údaje, které tam máte. Opatření na modernizaci která nerozlišují mezi mladými či nemladými, protože do toho jsou zahrnuty všechny zemědělské podniky, ale vidíme, že byly mnohem relevantnější. A jedna část možná souvisela s mladými, kteří zahájili zemědělskou činnost, převzali zemědělský podnik a možná přišli právě s plánem modernizace. Tam jsme měli asi 100 tisíc příjemců a pak <clears throat> opatření, které bylo velmi málo využíváno, byl odchod do předčasného důchodu. Tam jsme měli pro celou Evropu asi 19 tisíce příjemců za čtyři roky. To je opravdu velmi marginální výsledek. A musím říct, že některé země, například v Evropské 12, pouze jedna země, Polsko, má 80 těchto výsledků. Takže na co zde narážíme? Narážíme zde na velmi křehkou situaci, kdy máme velmi nedostatečnou politiku, která nemotivuje nové zemědělce k zahájení zemědělské činnosti. Mohli bychom tedy říci, že mladí nemají podmínky pro zahájení zemědělské činnosti a ti starší zase nemají podmínky pro to, aby tuto činnost přestali provozovat. Jak se říká ve zprávě, vyděláte mnohem více, když budete pokračovat v činnosti, než když odejdete do předčasného důchodu. Taková je realita. Máme zde nový návrh, který velmi dobře znáte, v návrzích nových nařízení, kde se teďka předkládají pozměňovací návrhy. Pan Kapula Santos to schrnul ve svých zprávách, my jsme si to velmi pozorně prostudovali, ale přináší to tedy zlepšení současné situace. Ten model by, by vypadal takto. Je stejný, ale posílený já tam mám oranžově ta opatření, která jsou posílená. A to jsou nároky na platby, to je tak důležité pro to, aby se zajistil příjem zemědělců, tak tam je navíc nové opatření, což je jedna platba navíc. Tedy zlepšené nároky na platby pro mladé a podstatě pro každého zemědělce, nového zemědělce, který by chtěl začít se věnovat zemědělské činnosti. O tom se právě teď diskutuje také. Opatření B, to bylo opatření na podporu zahájení zemědělské činnosti, tak to je také vylepšeno s novým systémem, jak lépe radit těm zemědělským podnikům. Také opatření C je posíleno Jde o zlepšení financování obchodních plánů, podnikatelských plánů, které jsou podmínkou pro to, abyste měli nárok na podporu. A objevuje se nové opatření, které nahrazuje to staré opatření. Místo předčasného odchodu do důchodu máme Small Farm Scheme, tam je možnost také využít toho odchodu protože když tam budeme mít eh, malý zemědělský podnik, eh, který se přidá do tohoto systému, a pokud tedy přestane pracovat, eh, tak dostane prémii, nicméně není to primárně směřováno na předběžný odchod do důchodu, spíše je to zaměřeno na opravdu ty malé podniky, které dostávají velmi nízkou jednotkovou podporu. Tento návrh ale také není dostačující, i když je možné tento návrh ještě vylepšit v současné fázi. Přímé platby z národních rezerv byly vylepšeny, ale toto zlepšení není trvalé. Rozšíření prémie podmíněné podnikatelským plánem je správné, ale také je to určitým způsobem determinující. Už to tam v minulosti existovalo, i když to tedy nebylo tak závazné jako teď. Teď se tam uvádí i lhůta 6 měsíců, aby byl ten plán vytvořen. Investiční podpora, ta také už existovala, teď se posiluje. Důležitá věc, která se tam objevuje, tam se hovoří o půdě, to je velmi důležité, protože aby se mohly tyto nároky aktivovat, tak je nutno mít pozemky, tedy mít půdu. A právě tam jsou ta úzká místa. Je třeba, aby tam bylo dostatek eh, půdy a dostatečné nároky. A konečně Small Farm Scheme, jak jsem říkal, nemůžeme čekat, že sám o sobě povzbudí nové zemědělce k tomu, aby začali podnikat zemědělství. Není to strategický cíl ani očekávaný výsledek tohoto opatření. A to nás vede k tomu, abychom se synteticky zamysleli nad tím, jak se dívat na návrh komise a podle nás je opravdu velmi nedostatečný, to můžeme vyvodit z této analýzy. Pro nového zemědělce uveďme nejextrémnější příklad kterému jsme říkali v tom minulém režimu ex novo. Tam se objevily dokonce pozměňovací návrhy, které říkají, že mohou sem přijít lidé, kteří pocházejí z jiného odvětví, kde tedy jsou nezaměstnaní a nikdy tedy neměli zájem o zemědělství, ale teď kvůli krizi je to napadlo. Takže tam by vzniklo takové úzké místo pro všechny nové zemědělce ta prémie, která teď dosahuje až 70 tisíc eur, po health checku se to zvýšilo z 50 na 70 tisíc. De facto to tak není, protože nikdy není dosaženo toho stropu. Průměr je asi 40 tisíc, ten nepřekročíme, protože do toho je třeba dát také peníze z národních rozpočtů a národním rozpočtům se také příliš příliš nedaří. Nicméně těch 40 tisíc, eh, když dáte mladému zemědělci nebo mladému, kdo by se měl stát zemědělcem, tak to není dostačující, protože on nemá žádnou jistotu. Především, když nebude mít nároky na platby, když nebude mít zajištěné platby, tak eh, nebude zajištěný otrvalý příjem. Modernizace to je v pořádku, je to program, který fungoval poměrně dobře, ale třeba ho posílit. Údaje z některých zemí hovoří o tom, že ty školy, škrty ubírají peníze na modernizaci. Proč? Protože z druhého pilíře SZP na modernizaci připadá více než 10% a tam je možno škrtat. Škrtat není možné z programu pro mladé, kde jsou jenom 3%, takže teď narážíme na to, že to nejsilnější opatření právě je nejvíce postihováno. Právě tam se snažíme o největší seškrtání prostředku. A pak zde máme poslední opatření Small s kým tam neočekáváme příliš převratné výsledky. To všechno nás vede k tomu, že je třeba posílit návrh komise a postavit se k tomu nově, ambiciozněji a alternativněji, ale spíše tedy, že je třeba doplnit to, co existuje. Nechceme popírat to, co existuje, my chceme naopak všechno to, co máme, zlepšit na nejvyšší možnou míru. A to nás vede k úvaze, a to si myslím, že je ta největší novinka, že se zamyslíme nad tím problémem nedostatku mladých zemědělců a nebudeme to považovat jen za problém zemědělství, jako tedy odvětví, ale také za územní problém, za problém venkova. To není nic nového, určitě jste to slyšeli jinde. Určitě vám na půdě tohoto parlamentu o takovýchto záležitostech už říkali. Já se to pokusím teď ještě více skonkretizovat. Mně se zdá, že územní perspektiva, tedy perspektiva venkova, by dala nový impuls nedostatku mladých zemědělců a v rámci toho příčinného schématu, který jsem tady před chvíli představoval, tam já jsem chtěl uvést ještě čtvrtý faktor, který by byl nad těmito třemi odvětvovými faktory, které jsem zde uváděl. A tento čtvrtý faktor by byla současná situace venkovského prostředí v oblastech, eh, kde nemáme nové zemědělce a to je velmi důležité, protože aby člověk začal provozovat zemědělskou činnost, tak nestačí, aby našel nějaký sektor, který mu umožňuje vstup, určitou úroveň zaměstnanosti, příjmu a tak dále, ale je třeba podívat se také na to, zda zemědělské prostředí je příznivé k tomu, abych já se věnoval této činnosti, protože pravděpodobně nebudu moci žít pouze ze zemědělství většina zemědělců už pracuje na částečný úvazek a já mohu pracovat jako zemědělec na částečný úvazek, když se budu moci opřít o jiné aktivity, věnovat se jiným aktivitám. To znamená, proto bych zde přidal ten čtvrtý faktor, který zahrnuje ty tři předcházející, a to je venkovské prostředí. Pokusíme se teď tuto myšlenku rozpracovat, podívat se na to, jaká by byla možná opatření a jaký způsob, jak se stát tedy novým zemědělcem. Teď už by nešlo o to začlenit mladé, mladé či méně mladé do zemědělství. Teď by šlo o to, zda se usadit či neusadit na venkově, protože problém je v mnoha oblastech, ne, že by tam bylo málo zemědělců, ale že je tam prostě málo obyvatel, málo mladých, kteří by mohli být hospodářsky aktivní. Takže to schéma by mohlo být následující. To je schéma, ve kterém kanály vstupu do hospodářské činnosti v zemědělské, nebo tedy ve venkovské oblasti, tam by byly dva kanály, buď tedy zahájím jako new farmer, jako zemědělec, anebo jako mladý nebo ne, tak úplně mladý subjekt eh, působící na venkově. A obojí se může kombinovat. Mohu být buď zemědělec, nebo mohu být pouze aktivní na venkově. To jsou ty dvě cesty. Když eh, se tam usadím jako New Farm jako nový zemědělec, tak tam máme ta čtyři opatření, která znáte podle návrhu komise, ta lepší opatření A, B, C, D, ale pokud budu pokud se tam usadím jako mladý zemědělec pracující na částečný úvazek a zároveň budu vykonávat i jinou činnost, tak tam bych potřeboval jiná opatření abych se mohl usadit na venkově. Proto mě nestačí zemědělství. O to jde. Potřebuji i jiné možnosti. A tady schematicky uvádím čtyři návrhy nových opatření, která nejsou obsažena v návrhu komise, ale částečně figurují jinde. Proto říkám, že to není tedy alternativní řešení, ale je to doplňující. Jsou čtyři. Za prvé, měli bychom mluvit především o příjmu pro mladé. To si myslím, že je opatření, které bychom měli uvést. Pokud dáváme prémii mladému zemědělci za vstup, proč bychom neměli dát dočasně prémii venkovskému podnikateli, aby zůstal na venkově? A v mnozích, v mnohých případech by se tento podnikatel mohl i na část úvazku věnovat zemědělské činnosti. Mělo by se jim dávat eh, stejně, aby nebyli diskriminováni. Protože pokud já chci být eh, novým zemědělcem, mladým zemědělcem, tak mám prémii ale pokud chci být venkovským podnikatelem, tak tuto prémii nemám. To bychom měli vyrovnat. Pak je zde další opatření, které existuje, ale je velmi slabé a zasloužilo by si posílit. Všichni toto opatření známe. Je to opatření podle metody LEADER, Pro ty z nás, kteří jsme ten program v průběhu těchto let sledovali, je to historie úspěchu a zároveň neúspěchu. Metoda líder je metoda velkého úspěchu. Všichni s tím souhlasí a všichni vědí, že má mnohem větší dopad, než jsou jen jeho výsledky. Nicméně nebylo využito veškeré kapacity tohoto opatření. Takže v nařízení alespoň 5% pro lídr, to je naprosto nedostačující. Bude to i nadále poměrně okrajový program. A ze svých zemí víte, že lídr ani nenaplňuje svá očekávání, pokud jde o výdaje, protože jsou zde problémy se spolufinancováním a s financováním projektů podnikatelů kde jsou prostředky, kde jsou úvěry na tyto projekty. Takže bychom měli toto opatření, které by bylo velmi důležité, a potom hvězda všech návrhů, venkovské politiky v rámci SZP, nebo tedy v rámci toho druhého pilíře, tak úplnou hvězdou je opatření G, které zavádí community-led support, to znamená uplatnění metody LEADER, souvisující se vstupem všech fondů EFDR, FEDER a Evropský sociální fond. Všechny tyto fondy by se spolu podílely na projektech eh, na určitém území. To je z koncepčního hlediska velmi, velmi dobré opatření. Nicméně, když se čteme nařízení, které o tomto opatření hovoří, pokud jste se na to mohli podívat, tak uvidíte, že je to poměrně složité v praxi. Je tam taková byrokracie, že to bude prakticky nevyužitelné. A právě proto je to spíše formální posun než skutečný posun, ale už to tam je, je to dobře, je dobře, že se uznává, že je absolutně nemožné, aby každý z těch fondů šel jiným směrem, když už jsme měli v minulosti velmi dobré zkušenosti. V roce 99 jsme měli zóny 5B, vzpomínáte si, a tam už jsme měli integrovanou venkovskou politiku kdy se znovu vrátíme k této politice, kterou jsme měli v roce 99. Teď se k ní chceme vrátit. A takto teď je to složitější než v minulosti. Tehdy se to týkalo pouze regionu 2, to znamená regionu, který už byl rozvinutý, ne regionu cíle 1. To byl tedy velký handicap tohoto opatření, nicméně toto opatření není nové. A ještě bych upozornil na opatření, která tam jsou, i když tedy nejsou pod komisí, ale pod tedy státy. Je to, jsou to tedy opatření H, to jsou národní politiky, většina států Evropské unie, především z těch větších zemí, mají vlastní politiky venkova, které financují ze svých vlastních rozpočtů. A tyto politiky by měly fungovat v evropském rámci, který by je vzájemně provázal. To jsou politiky projektů v rámci tedy národních politik. A to by nás dovedlo už na závěr k tomuto poslednímu snímku. My chceme, aby zde byli noví zemědělci a proto musíme nejen posílit stávající opatření, která už probíhala s menším či větším úspěchem, ale chceme mít skutečnou evropskou politiku venkova, která by umožnila pomáhat novým zemědělcům v zahájení činnosti a pomáhat také venkovským podnikatelům, protože o to jde. Hlavní výzvou pro následující roky je nedostatek nových zemědělců, ale také nedostatek nových podnikatelů mladých eh, či ne na venkově, aby provozovali projekty. Protože je pravda, že ve většině zemí zemědělci pracují na částečný úvazek. To je opravdu většinový jev. Nemůžeme ta opatření zaměřit pouze na ty profesionální zemědělce, tím nechci říct, že bychom jim neměli dávat eh, prémie. Musíme je za to odměňovat, ano, ale to znamená, že když se budeme zaměřovat pouze na ně, že zapomeneme na ty ostatní. Více než 80% má méně než 40 UD. Důležité je také podívat se na význam území. Území je velmi důležité a v politikách společenství s výjimkou SZP se s ním moc dobře nenakládalo. Máme znevýhodněné oblasti, v regionální politice jsme měli různé typy regionů, které nadále máme. Máme také oblasti, které jsou eh, prohlášeny za specifické kvůli životnímu prostředí, ale nemáme politiky, které by fungovaly podle územních jednotek. Hovořím o úrovni nad čtyři. Podregionální území. Ostatní mají statistický význam ale ne územní, ne skutečný. A my potřebujeme tuto úroveň nad čtyři, podregionální. A já bych požádal komisi, aby v tom udělala pořádek. Díky nové politice venkova, která by zahrnula všechna opatření. A to schéma je toto, je to velmi jednoduché, to už bude opravdu slovo závěrem. Potřebujeme novou politiku venkova, která by spojila opatření SZP, o kterých už jsme se zmínili, která by byla tedy vylepšená. Potřebujeme politiku venkova, která by zahrnovala také politiku soudržnosti, soudržnosti pro venkovské oblasti. Potřebujeme politiku venkova, která by dala smysl národním politikám. Nechci hovořit o jiných zemích, ale některé země mají mnohem silnější politiky venkova, než jsou politiky obecně v Evropské unii mají velké zkušenosti v této oblasti. Tyto tři politiky, které tady už jsou, musí fungovat ve společném rámci, které budou mít smysl a které vytvoří nové schéma politiky venkova. Tím by se nám zlepšila přítomnost nových zemědělců a také přítomnost nových venkovských podnikatelů. Toto je schrnutí, je tam spousta čísel, několik grafů, spousta tabulek. Pokud máte čas, tak se podívejte na tu závěrečnou zprávu, ale jsem vám k dispozici, pokud budete mít nějaké dotazy či pochybnosti. Děkuji, pane předsedo. Předseda, děkuji. Děkuji, pane profesore Gonzálesi za tuto velmi zajímavou studii. A teď okamžitě zahájím rozpravu. O slovo požádal místo předseda Bové, Albert Des a ještě někdo. Začneme, pane místo předsedou. Ano? Já jsem si s velkou pozorností vyslechl vaše vystoupení. Několik věcí tam podle mě trošku chybělo Velmi těžko se také statisticky pojímá jedna věc. Máme totiž hodně zemí, kde ten reálný počet, nebo tedy skutečný počet eh, zemědělců je dvakrát vyšší než eh, počet eh, těch dotovaných zemědělců. To znamená, že máme oblasti, kde máme stejně zemědělců, kteří mají podporu, jako zemědělců, kteří podporu nemají. Takže uh, to znamená, že tam máme celkově dvakrát více farem. Nicméně takováto situace jasně svědčí o tom, že to schéma podpory není vhodné alespoň pro polovinu zemědělců. Pak jste hovořili o problémech přístupu k půdě. To je velký problém neexistuje žádná evropská legislativa, takže zde máme různé legislativy zemi od země a ceny pozemku velmi výrazně rostou a to podle mě je jeden z hlavních problémů. Přístup k půdě. Buď, že si půdu koupíte, nebo že si ji pronajmete. A jak vybudujeme evropskou politiku přístupu k půdě, přístupu k pozemkům, abychom usnadnili tento přístup? To je velká otázka pak zde máme to předávání. Tady máme velkou brzdu, kterou pozorujeme v mnohých regionech, dokonce i v mnohých evropských zemích, a to je nízká úroveň odchodu zemědělců do důchodu. To znamená, že zemědělci prodlužují zemědělskou činnost kvůli tomu, aby mohli dál pobírat tuto podporu. To znamená, že ta podpora je mnohem vyšší než eh, výše důchodu, výše penze, kterou by pobírali. A další věc, zemědělský model, ty zemědělské podniky, které by se měly předávat těm mladým, jsou v takovém stavu, že by vyžadovaly velké investice. To znamená, že ty náklady na převzetí jsou eh, naprosto nepředstavitelné pro toho mladého zemědělce. Proto bychom se měli zamyslet eh, nad zemědělskými modely. Zdá ten kapitalistický způsob eh, zemědělských podniků je udržitelný, zda je životaschopný pro následující generace, protože vidíme, že máme spoustu podniků, které nenacházejí, kdo by je převzal. To jsou ty otázky, které jsem vám chtěl položit. Předseda, ano, děkuji, Jose. Albert Des a potom pan Agňu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát za informace. Tyto informace mi utvrzují mou vlastní domněnku, a totiž to, že z Bruselu nemůžeme uh, v celé Evropě jednat stejným způsobem. Evropa je příliš rozdílná. Nemůžeme tedy určovat programy z Bruselu. Již samotné Německo je velmi rozdílné. Já pocházím z Bavorska, na jihu Německa. Již po pět let máme rostoucí počet uh, jaksi zemědělců a mladí zemědělci se snaží získat každý další hektar, který je možný získat jaksi a um, pronajmout si ho. Mě jsme měli po, během posledních let nárůst cen za pronajmutí podzemku o 100%. Je tedy nutné to celé nějakým způsobem u nás zbrzdit. U mladých zemědělců je u nás konkurence tak velká, že oni vůbec nemají dostatek zemědělské půdy. A pokud eh, náš výbor či parlament přijme návrh pana komisaře Čiola, totiž, eh, že dalších 7% plochy vyjmene ze zemědělské produkce, tak nám cena eh, za pronájem zemědělské půdy naroste o další desítky procent a pak mladí zemědělci již nebudou mít vůbec žádnou půdu. Takže je třeba reagovat cíleně. Nechci hovořit za oblasti, které mají velké problémy, ale není možné to upravovat z Bruselu. My to musíme z Bruselu podpořit a z Bruselu musíme musíme podpořit národní a regionální programy, které zohlední správným způsobem konkrétní situaci v konkrétní oblasti. V opačném případě e, budeme sankcionovat mladé zemědělce, kteří investovali do této oblasti. Já pocházím z oblasti, kdy máme ještě 70 zemědělců, které mají vedlejší výdělky. Máme nezaměstnanost pod dvěma procenty. Ta statistika, že je tam pouze 6% zemědělců po 35 let, ta pro nás region a prosto neplatí. Já znám zemědělce ze sousední vesnice, které eh, nyní obhospodařují 20 eh, bývalých zemědělských podniků a pomocí současné techniky s tím nemají vůbec žádný problém a ostatní zemědělci prostě přešli do povolání, hm, kde si dokážou dobře vydělat, takže my žádné takovéto problémy nemáme a proto je důležité, aby se reagovalo opravdu velice cíleně a ne, abychom tady paušálně přímo z Bruselu se zhora plánovali podporu pro mladé zemědělce. Je třeba to opravdu udělat ze spoda, z regionální úrovně. Děkuji, Alberte. Pan Egnu a pak Luis Capola Santos. Chairman, <clears throat> thank you. Pane předsedo, děkuji vám. Já bych chtěl potvrdit ještě jednou to, co řekl Albert Des. Na jedné straně Evropská unie říká, že potřebujeme více půdy pro výrobu, ale na druhé straně se říká, že potřebujeme více mladých farmářů. Ale jestliže se počet mladých farmářů snižuje, tak počet půdy se nesnižuje. Ale my potřebujeme v současné době méně pracovníků v zemědělství, protože v současné době jsou traktory větší a zvládnou větší plochu. A potom proč eh, máme málo zemědělců, proto souvisí s tím, že před 40 lety jste měli 20 krav a mohli jste přežít. A podíváte-li se například také na bramborářství, tak brambory se vždy také sbíraly ručně a to už se dneska nedělá. Já si myslím, že tady něco chybělo v prezentaci, když jste hovořil o tom, jak se dostat do zemědělství. Nejlépe, jak zahájit zemědělství, eh, činnost zemědělství, tak to je nejlepší se oženit, protože je tady hodně mladých žen, které hledají manžela a právě to bychom také měli zapracovat do studie, protože tak jak to vypadá ve skutečném životě. Pak je tady ještě další e, věc, jak se dostat do zemědělství, když zemědělci stárnou a již nemají fyzické síly, tak si vezmou nějakého mladého pracovníka, který se zapracuje a tak to vždy probíhá na Novém Zélandě. A já tady určitě dostanu dilema e, frakci zelených protože vy můžete také říci, že dochází také k umírání stromů v důsledku nemocí a právě tyto stromy musíme nahradit a musíme je znovu vysadit a musíme však vysadit stromy, které již tyto nemoci nedostanou. Existují stromy na celém světě, které tyto nemoci eh, nedostanou. Takže bychom také měli přetáhnout geny. Ale já bych vám zelený zeleným chtěl připomenout, že stromy se nejí čím dříve začnou naše mozky pracovat na tom, abychom také získali odolné stromy, tak také potom získáme pracovníky, kteří je budou vysazovat. A to bude opravdu užitečná záležitost. Bene, Agnew, adesso Luis. Nyní pan Agnew a potom pan Luis. Luis Capula Santos, prosím. Děkuji, Paula. Chtěl bych poděkovat panu profesorovi Gonzálesovi za jeho studii, která je pro nás velice užitečná v této fázi vyjednávání, ve které se právě nacházíme. A to proto, že v současném okamžiku jsme dospěli do situace, kde je třeba, abychom přijali konkrétní rozhodnutí o těch návrzích, které máme na stole. V návrzích nařízení a v mém vlastním mé vlastní právě a také v pozměňovacích návrzích, kde máme jakýsi soubor návrhů pro to, abychom opravdu měli konkrétní podněty pro mladé a nové zemědělce. Vyjednávání probíhávají, týká se to prvního pilíře a v současném okamžiku máme tady jakýsi základ pro kompromis, tak, aby top-up přímých plateb byl například Um, určené pouze mladým zemědělcům, ale také novým zemědělcům, aby se tedy ten top-up rozšířil. Momentálně jsme proto to nenalezli ještě definici, asi to necháme na členských státech, aby si sami nadefinovali, co vlastně je nový zemědělec. Pro nás je to v podstatě někdo, kdo nikdy dříve zemědělcem nebyl. Či někdo, kdo byl například ale před deseti lety. E, ta koncepce, že je třeba, abychom měli stimuly, podněti pro nové zemědělce, nezávisle na tom, zda jsou starší či mladší 40 let. Myslím si, že tato koncepce je velice důležitá. Já jsem s tím spokojen, že se tady rýsuje kompromis, který jde tímto směrem. Co se týče toho zbytku, ta výzva spočívá v tom, abychom nalezli vyvážený přístup, vyváženost mezi politikou národní, jak právě zmínil Albert Des, a politikou Evropské unie. Nejedná se tedy pouze o národní politiku, jedná se o to, abychom měli dostatečnou pružnost pro to, aby členské státy mohly eh, zohlednit své specifické charakteristické vlastnosti a v rámci tohoto aplikovat společný rámec Evropské unie. Toto je tedy důležité, abychom opravdu měli jistou flexibilitu, pružnoť pro členské státy, aby si flexibilním průspodem mohly aplikovat ta konkrétní opatření. Pokud členský stát ne, nemá problémy s novými země, mladými zemědělci, tak samozřejmě není třeba, aby vydával peněžní prostředky na tuto oblast, ale členský stát, který má obrovské problémy eh, s tímto, tak samozřejmě musí mít možnost eh, mladé zemědělce podpořit. Tady se hovořilo o tom, že návrhy jsou nedostatečné v tom pro oblast nových eh, podnikatelů, kteří nejsou zemědělci. Ale parlament podporuje tu možnost investovat do nezemědělských fakt eh, aktivit právě proto, aby se nám podařilo zahnout další ekonomické hráče. Samozřejmě my bychom si přáli, aby byli co možná nejvíce napojeni na zemědělství, ale je nám jasné, že potřebují mladí zemědělci e, sami sebe zaručit určitou úroveň příjmu pro dost důstojný život. A proto je důležité, aby zemědělec nevykonával pouze zemědělskou činnost, ale aby měl možnost také vykonávat činnost doplňkovou, nezemědělskou Chci ještě říct, že tady děkuji za ty úvahy, které jsme si tady právě vyslechli. Z kvantitativního hlediska to přesně odpovídá diskuzím, které jsme zde vedli. A já doufám, že parlamentu se podaří naleznout eh, návrhy, které v rámci vyjednávání budou z to vylepšit návrh komise a dát správnou odpověď na velice závažný problém, který se týká mnoha regionů v Evropě. Jak zde bylo eh, již nadneseno, máme zde obrovský problém s tím, že zemědělci stárnou a eh, les, ve kterém se nerodí nové stromy, to je les pouze na dobu určitou, abych, takto, abych to takto vyjádřil. A zemědělství, které nemá mladé nové zemědělství, je zemědělství, které nemá budoucnost. A proto je reforma společné zemědělské politiky tak důležitá. Děkuji, Lucy Schmidt a potom Paul Rubix. Pane předsedo, já jsem rád, že byl také vysvětlen určitý pokrok ve v diskusi. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Já jsem minulý týden navštívil Latinskou Ameriku, ale mu nepřišel mi z této oblasti kufr. A já tedy jsem nemohl přijít dnes včas. My také sledujeme mladé farmáře a také nové, nově vznikající subjekty v zemědělství. Uh, nikdo nehovoří proti těmto novým subjektům nebo novým farmářům, protože očekáváme demografické změny v EU, ale já se domnívám, že když hovoříme o profitabilitě ziskovosti, a podobně, tak si myslím, že však v našich eh, diskusích se zaměřujeme spíše na následky a ne na příčiny. A také myslím si, že reforma zemědělství by neměla být řešena na evropské úrovni. Také se zabýváme například na roky a způsobilostí. Mě by zajímalo, zdali opravdu historické nároky jsou spravedlivé spravedlivé, zdali tímto způsobem neopakujeme chyby z minulosti. Není to tak, že Eh, tady podporujeme lidi, kteří by již neměli pracovat v zemědělství. My máme totiž také problém ve Skotsku, protože tito lidé ve Skotsku již nejsou dostatečně aktivní a jsou stále podporováni a tím pádem bráníme ke vstupu, ve vstupu do zemědělství mladým farmářům. A já si myslím, že bychom se s spíše měli zaměřit spíše na novou činnost a ne na ty historické nároky. A já se obávám toho, že i když vyjednáváme o kompromisu, tak se ubíráme správným směrem, ale my bychom se měli zabývat především příčinami. Tyto New Farmers Schemes to souvisí také přeci s tím, že tito mladí farmáři musí mít prostředky například na koupy nových traktorů. A já si tedy myslím, že sice jdeme správným směrem, ale úplně e, se tady nezaměřujeme na ty správné věci. A nyní pan Rubiks. Paldies, paldies Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za tuto prezentaci byla velmi zajímavá. Bylo zajímavé vidět, co se odehrává v zemědělství v EU. Já souhlasím s kolegy, kteří hovořili přede mnou, především s tím, že není možné zvládat a řídit všechno z Bruselu. Já jsem z Lotyšska a často vídám, že se z Bruselu snažíme upravovat věci, které by se měly spravovat na národní úrovni. Vy jste v prezentaci řekl, že máme tři možnosti, jak vstoupit na trh. Buď to dědění, zdědění, nebo e, e, e, předčasný odchod do důchodu, a nebo potom no, zcela nový účastník trhu, tedy ex novo. Pak musíte hledat půdu a také možnosti nájmu například. A například, jestliže se převezme farma a přechází z generace na generaci. My v Lotyšsku máme farmáře, kteří automaticky předávají eh, půdu a tedy podnik eh, dětem. Tak to bylo v minulosti, ale v moderní době již tato eh, postoup, posloupnost není. A proto v Lotošsku máme problémy především sociálního trhu, protože město nabízí mladým lidem daleko více ve srovnání s venkovem. Když začneme například s infrastrukturou měst volno, časovými aktivitami a tak dále. A právě proto se chci zeptat, studovali jste, zabývali jste se tím, jaká část farmářů v procentech zdědí půdu od rodičů, či zemědělský podnik od rodičů. Guinness. Čekarsky a potom paní McGuinness. Bez mikrofonu. V rámci politiky spoludnosti. V rámci politiky soudržnosti vznikla také městská politika. Politika územní Myslíte si, že v rámci politiky, nebo tedy společné zemědělské politiky by se měla vydělit také venkovská politika nebo politika venkova, politika venkovských oblastí. Ta politika, která je obecně nazývána druhým pilířem, skutečně plní funkce politiky venkova? Nakolik je to politika, která je spojena s prostředím, s životním prostředím, s řešením klimatických problémů a nakolik je to rozvojová politika, která vytváří rozvoj, podporuje rozvoj, hospodářství prostřednictvím podpory investic. Měli bychom to chápat tak, že bychom měli vydělit nebo naplánovat určité kroky v rámci národních politik, které by byly součástí politiky venková. Vzhledem k tomu, že zemědělské otázky, otázka produkce, výroby potravin by měla mít společné mechanismy, společná řešení a politika venkova by měla mít spíše národní řešení vyplývající z politiky venkovských oblastí. Vidíme zde potřebu pří, spíše národního přístupu k politice venkova spíše než tedy k tomu, aby se ta politika řešila na úrovni společenství. Problematika předávání půdy. To je různé v různých zemích. Některé země to mají velmi dobře zorganizované. Zemědělci s tím souhlasí, jsou na to zvyklí. V jiných zemích je to velmi složité. Příkladem je moje země, kdy ty formy vlastnictví nejsou eh, všude stejné a nejsou formalizovány, A v tom případě co udělat, aby došlo k hlubokým reformám v eh, zemědělství na venkově. Ta reforma, na které pracují teď naši zpravodajové, my jim k tomu dáváme spoustu pozměňovacích návrhů, má to být reforma vizí, nebo je to reforma, která vyplývá ze současné situace, z takové situace, jaká je, kde třeba napravit, upravit společnou zemědělskou politiku? Děkuji. Marian McGuinness. Vítám také mladé farmáře z Irska, kteří jsou zde eh, s námi v místnosti. A také jsem ráda, že poslouchají tuto diskusi. Spravodaj právě hovořil také o zpracování pozňovacích návrhů a já se domnívám, že musíme vyslat signál, že podporujeme mladé farmáře. Otázka nových a mladých farmářů, to jsou dvě různé věci, ale nejsou protichůdné. Myslím si, že budeme, potřebujeme, abychom měli opatření jak pro nové, tak i pro mladé farmáře. My také musíme a hovoříme o recyklování peněz zemědělství. Žádné nové peníze tady nejsou a to musíme vzít na vědomí. Některé zajímavé myšlenky byly předloženy a musíme také na ně nahlížet právě s určitými omezeními z hlediska rozpočtu. A potom eh, Tady se také eh, hovořilo o různých problémech v členských státech. Kolega Des hovořil o Bavorsku, kde nejsou žádné problémy, ale musíme se především podívat také na členské státy, které podporují biotechnologie, které zase zvyšují ceny. A potom tady existuje také e, určitá konkurence a volná soutěž v rámci zemědělství. Potom určitá čísla jsou z roku 2007 a tady opravdu máme ještě malá čísla v oblasti mladých farmářů, ale u nás došlo k určitému probuzení a mladí lidé také v souvislosti se stoupajícími cen potravin se začali zajímat o zemědělství. A bohužel tato čísla se zatím ve vaší studii neobrazila. A já se chci nyní vyjádřit také k tomu, co řekl pan Kadnius. Například, jestliže někdo se chce oženit s e, ženou, která je ze zemědělství, ale také ženy provozují zemědělství. A také bude stále docházet k tomu, že stále větší počet žen bude dědit půdu a uvidíme, jaké dopady toto bude mít na zemědělství a na výrobu potravin. A u nás se vždy také říká, že když je chuť, tak je, se najde i cesta. A jestliže dojde k, zem, k tomu, že zemře e, majitel půdy, tak často se o tuto půdu uchází hodně lidí. Ale my Musíme vytvořit příležitost pro ty, kteří chtějí vstoupit do zemědělství. A jestliže nemáte přístup k jednotným platbám, potom je těžké vstoupit do zemědělství. Ale mm, my kdybychom měli lepší tržní ceny pro farmáře a potom také nižší, vyšší příjmy, potom bychom nemuseli povzbuzovat a nenabízet žádné pobídky mladým farmářům. Grazie, Děkuji. Ernst Garcia a potom Kalinovský. Ano, děkuji. Já chci poděkovat eh, profesorovi za jeho vystoupení, protože to bylo opravdu velmi zajímavé. A i my máme starost, eh, pokud jde o to předávání si z generace na generaci. Eh, hovoříte o potřebě integrovaného přístupu, hovořil jste také o cíli 5B, já jsem z Riochy, tam téměř všechno bylo pod cílem 5B, protože cíl two ten k nám dospěl už velmi pozdě a to eh, spojení dvou fondů v té době bylo velmi funkční, nicméně problémy byly při kontrole těchto peněz a proto to zmizelo. Já si myslím, že to byl ten důvod, protože to byla první oblast, ze které to zmizelo tato bývalá klasifikace. Kež bychom se k ní navrátili, protože to bylo užitečné, praktické, fungovalo to a to velmi dobře. Pokud je o přístup k půdě, mladí zemědělci ve Španělsku si stěžují na jeden hlavní problém, a sice, že staří zemědělci, především tedy zemědělci, nejen dobytkáři, nechtějí ustat v činnosti, protože pořád chtějí pobírat evropské prostředky, evropské dotace. Já si myslím, že tam by to mělo být jasně řečeno, že ti, kteří přestávají vykonat zemědělsko, vykonávat zemědělskou činnost, by měli přestat dostávat také peníze. My jsme hodně diskutovali o definici aktivního zemědělce. Uh, kdo by měl tedy dostávat ty peníze? Pouze ten aktivní zemědělec. A my jsme hodně pracovali na té definici, aby se nevyloučil z této definice nikdo, kdo bude aktivně provozovat zemědělství. Nicméně také by mělo být zajištěno, aby ti, kdo už nejsou aktivní, aby nebyli, neměli přístup k nárokům, na které už nemají právo. Pokud jde o zemědělství a také venkovské pobídky, tak eh, tam jsme hodně hovořili v minulosti o multifunkcionalitě, to si vymyslela komise. Tam eh, hovořili o tom, že zemědělec se začal věnovat i jiným věcem, nejen tedy zemědělství nebo dobytkářství, ale aby si zvýšil příjem a mohl tedy zůstat eh, na venkově. Mnozí začali nabízet eh, turistické služby, služby v oblasti cestovního ruchu. Ale právě tyto zemědělce nebo tyto podnikatele bychom mohli postihnout svou definicí aktivního zemědělce. Uh, Paní Fischer Boll to tehdy velmi prosazovala, nicméně teď by se mohlo stát, že by tito lidé byli vyloučeni. Na to se musíme dát velký pozor. A pokud jde o podporu venkovským podnikatelům, tak eh, já se tam trošku bojím, protože tam máme spoustu podnikatelů ze všech hospodářských odvětví, kteří žijí na venkově. V některých členských státech jsou velmi rozvinuté informatické technologie a mnozí lidé žijící na venkově se věnují aktivitám, které vůbec eh, nesouvisí s primárním sektorem a možná by to právě primární sektor neviděl moc dobře, kdybychom dotaci z rámce společné zemědělské politiky věnovali těmto osobám, které vůbec nejsou provázány s činností venkova. Myslím si, že kromě odmítnutí ze strany společnosti bychom mohli mít i problém s právním základem, protože tato podpora je nařízena na primární, nebo tedy nasměrována na primární sektor. A myslím si, že kdybychom je dali podnikatelům z jiných sektorů, tak eh, to by asi nebylo dobré. Proto bychom měli najít podporu v jiných kapitolách evropského rozpočtu. Děkuji. Slovo má pan Kalitovský, Kalinovský a nakonec Michel Danten. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu profesorovi za představené analýzy. Já bych se chtěl vyjádřit ke třem otázkám. Za prvé. První se týká věci, která zde byla zmíněna jen na okraj panem profesorem. Komise nám navrhuje 7 prostředků vyčlenit na ekologické aktivity. Ta produkce, která v této oblasti je realizována, bude muset eh, tuto produkci nahradit dovoz ze třetích zemí a také z oblastí, které dnes eh, jsou eh, přírodními oblastmi a budou přetransformovány na zemědělské oblasti, aby tedy vyvážely do Evropské unie. Kromě toho zde Evropská unie navrhuje cíl v oblasti biopaliv první generace. To je podle mě velká nedůslednost a nevyplyne z toho nic pozitivního. Druhá věc. Program pro eh, malé zemědělce téma. V Polsku jsem si myslel, že to bude velmi dobré, protože jsem očekával, že to bude velmi dobré právě pro takové země, jako je Polsko, kde je zemědělství velmi rozdrobeno. Ale teď, když to pozoruji, tak jsem přesvědčen, že tento program přinese více špatného než eh, dobrého. A ukážu to na příkladu. Dnes hovoříme o půl druhém tisíci eur, to je ten vstup do programu malých zemědělců. My máme 7 hektarů, ten průměr. To je 70 všech eh, zemědělských podniků v Polsku. Nicméně realita je taková, že polovina těch zemědělských podniků nevykonává zemědělskou činnost a pokud vstoupí do toho programu, tak budou ty platby pobírat, i když nebudou provádět žádnou zemědělskou činnost. Ten systém je navrhnut tak, že bez ohledu na to, zda má někdo jeden hektar nebo pět nebo sedm hektarů, jako v polském případě, že by to byla jedna paušální kvota pro všechny bez ohledu na velikost eh, zemědělského podniku. Ale budou situace, kdy ten, kdo má dnes jeden hektar a dostává 200 euro a ten, kdo má sedm hektarů, a dnes v Polsku pobírá 1400 euro, tak budou dostávat jeden i druhý například 800 euro. A lidé řeknou, že to je maximálně nespravedlivé. A kde je legitimizace té reformy, na které pracujeme? Vyvolá to opačné účinky. Samozřejmě, vezmou, určitě se objeví ti takoví chytráci, kteří budou rozdělovat eh, ty zemědělské podniky na menší jednotky, na menší podniky, aby získali větší podporu z Evropské unie. My máme v Polsku takovou kategorii zemědělců, kteří neobdělávají půdu, ale naopak jen čerpají ty platby a my nemůžeme dovolit, aby v tomto směru dále pokračovali a s tím souvisí další otázka. Podpora pro mladé zemědělce, pro osoby, které mají zahájit zemědělskou činnost. V Polsku máme jednotnou platbu, která není tedy vázaná na hektar. Pokud ale přistoupíme na ten systém, který bude souviset s činností, tak se například eh, dostaneme do situace, když budeme mít mladého zemědělce, který má svůj zemědělský podnik a chce ho rozšířit, protože už soused jeho neprovozuje zemědělskou činnost, tak eh, ten soused mu to třeba prodá, nicméně tím tomu mladému zemědělci nenaroste právo, nebo tedy ta přímá platba mu nenaroste. Já mám pocit, že ty změny, jdou takovým směrem, že se dostaneme do situace, kdy nebude žádné východisko, v zemědělství nebudou žádní mladí lidé a v Evropě nebude žádná zemědělská činnost, alespoň ne taková, která by nám zajistila bezpečnost dodávek potravin. Dobře, děkuji. Na závěr pan Danten a potom pan profesor. Děkuji. Děkuji, pane profesore, za prezentaci. Já mám dvě otázky a jeden komentář. Nejdříve tedy ty otázky. V těch přípravných pracích, které jste vedl, provedl jste analýzu jednotlivých zemí, nástrojů, které byly využity a provedl jste srovnání účinnosti těchto nástrojů? To je tedy má první otázka. Druhá otázka navazuje na to, co říkal Josef Bobe, Bové a Albert Dess o regionálních specifikách a o tom, že zemědělský podnik ve většině našich eh, zemí vyžaduje velký kapitál. Jeden z problémů zemědělství je velmi nízká rentabilita kapitálu a nutnost dlouhodobých investic. Tato situace se neustále prohlubuje a mě by zajímalo, zda s ohledem na tuto situaci jste ve své práci přišel na nějaké nápady, které by šly nad rámec toho, co jste dnes navrhoval a týkalo by se to právě toho kapitálu, který potřebujeme k provozování zemědělské činnosti. A ten komentář, ať už máme jakoukoliv místní situaci, tak eh, když eh, v Evropské unii máme jen 6% zemědělců mladších 35 eh, let, tak teď máme 4,5 milionu zemědělců, kteří jsou starší 65 let. Takže i když teď ještě nepozorujeme nějaký hromadný odchod do důchodu, nicméně může ze dne na den nastat úplná poušť, už tam nebude nikdo, kdo by převzal ty zemědělské podniky, když eh, ti zemědělci odejdou do důchodu a my nebudeme mít žádné mladé zemědělce. Proto mnohé země zavádějí specifickou politiku pro podporu mladých zemědělců. Děkuji, děkuji všem za vaše otázky a vystoupení a teď dám znovu slovo Jesusovi Gonzálesovi. Ale pane profesore, prosím, omezte se na 10 minut, protože jinak nám odejdou tlumočníci. Potřeboval bych eh, jen deset minut na to, abych si ty otázky dal dohromady, seřadil, bohužel ten čas nemám, takže se pokusím odpovědět z patra. Jsou zde tři, čtyři otázky, které mě připadají velmi důležité. Za prvé, a na to upozornil ten poslední poslanec, který právě hovořil, Nemáme zde mladé zemědělce, protože ti starší neodcházejí. U těch mladých je to 15% zaměstnaných, u těch starších 40%. To je také zajímavý údaj, ale jak jsem říkal, máte 24 nebo přes 20 tabulek, které uvidíte, až bude rozdána ta závěrečná zpráva. A tam je ta situace podle jednotlivých zemí. Důležité je, že existují ekonomické důvody k tomu, aby ti nejstarší zemědělci neodcházeli. No a neodcházejí, protože vydělávají více, když eh, zůstanou nadále tedy, provozují zemědělskou činnost, pobírají tu podporu a dostávají více peněz, než kdyby odešli do důchodu. Takže oni neodcházejí, protože mohou do nekonečna pobírat ty podpory. Francie myslím, chce zavést takový systém, aby ta podpora ze společné zemědělské politiky byla neslučitelná s pobíráním důchodu. Nevím, jestli jste to zavedli nebo nezavedli, nicméně zatím to ještě nepřineslo žádné výsledky. To je jedna důležitá věc, na kterou jsem chtěl upozornit. Pak zde ten pán z Německa říkal jednu důležitou věc. Že bychom neměli vydávat legislativu a všechno upravovat z Evropské unie, z úrovně eh, Evropského společenství. Já bych s tím souhlasil. Kdybychom tedy neměli silnou společnou zemědělskou politiku, ale on nespochybňuje první pilíř, ale druhý pilíř. O čem tady hovoříme? Když ponecháme stranou rezortní politiky, to znamená potravinovou politiku a politiku životního prostředí, tak ten druhý pilíř se nám strašně stenčí. Bude to jenom takový pilířek, sloupeček, který nebude mít žádnou moc. Je to 15% celé společné zemědělské politiky, ale ta poslední část, jenom ten eh, venkov, tak to je 10% z těch 15%, to znamená 1,5%, to znamená, my nemáme v Evropě silnou politiku venkova, takže zde není to nebezpečí, na které upozorňoval německý europoslanec. Německo i jiné země mají silné vlastní politiky venkova. Francie také i další země mají vlastní politiky venkova. Nizozemsko, severské země, Španělsko se o to pokusilo, ale nepodařilo se jim to. Máme sice zákon, ale nemáme na to peníze, takže jak to vypadá? Národní politika venkova je velmi důležitý prvek, který musíme ještě posílit. Ale ne, abychom ho posilovali každý po svém, protože bychom se neměli dostávat do rozporu s národními opatřeními, která by nebyla v souladu se společnými opatřeními. Měli bychom mít společný rámec a to se tady navrhuje, ne nějaké předefinované společné, společné eh, opatření. Kolik článků má eh, francouzský občanský zákonník? 320 nebo kolik? A pokud jsem si to eh, nespletl, tak při poslední reformě se změnilo více než 120 článků. Takže to je mnohem hlubší reforma než eh, reforma politiky rozvoje venkova. Nicméně ta soudržnost by měla být zachována. Hovořili jsme o tom, jak posílit vstup nových zemědělců. To, co říkal kolega eh, ze Spojeného království, to bylo velmi zábavné. My jsme to viděli i ve filmech, ale skutečnost je jiná. Spojené království i Španělsko má velmi nízké procento eh, předávání těch zemědělských podniků. Některé země, například eh, na východě Evropy, mají také velmi nízkou úroveň. Takže to znamená, že ze střednědobého a dlouhodobého hlediska nám tam vznikne problém. Já se pokusím vyjádřit ještě k jiným otázkám, ale určitě na něco zapomenu. Nejde o to, abychom měli jen odvětvový náhled na problém. My, kteří se věnujeme zemědělské ekonomice nebo ekonomice venkova, často podepisujeme věty typu bez zemědělství není možné udělat nic. Je to pravda, ale čím dál méně. Zemědělství je důležitý prvek, nikdo to nespochybňuje, ale v mnohých oblastech právě ta druhá činnost není jen pouhý doplněk zemědělství, jsou to prostě jiné činnosti, které jsou zcela nezbytné pro to, aby zemědělství přežilo. A je velmi důležité, aby se podporovaly tyto činnosti. Je to zásadní. A má španělská kolegyně se bála, odkud to budeme financovat. Já vím, že pokaždé, když máme odborářskou konferenci, tak eh, odboráři se hlásí a říkají, nesajte nám na peníze, protože odboráři ze zemědělství, zemědělští odboráři se cítí vlastníky fondu ze společné zemědělské politiky, ale tak to není. A já se jich pak zeptám, a jak to máte s rozvojem venkova? Oni řeknou, ale to je jiná záležitost. Ale pozor, to je důležitá věc. Pokud to nebudeme financovat ze společné zemědělské politiky, budeme to muset financovat z jiných prostředků, z národních fondů. Ale tady nejde o to, abychom se hádali o prostředky. Pokud potřebujeme společný rámec, potřebujeme určitou úroveň společného financování a ty fondy jsou rozdrobené, ty prostředky jsou rozdrobené. Máme EFDR, V jedné oblasti si někdo opraví most, ale neopraví cestu. A na druhé straně zase někdo udělá opak. To znamená, že se nám tam rozpráší ty peníze. A ten výsledek potom nikde není pořádně vidět. A právě proto říkáme, že bychom tu politiku teď chtěli obnovit. Je to opravdu legrační. Měli jsme ji v, let, v roce 99 a teď bychom ji chtěli obnovit, ale hovoříme o tom, že bychom ji obnovili od roku 2020. No to je opravdu tempíčko. A na závěr bych řekl pozor na podporu malým a velkým podnikům. Když se potom podíváte na nějaké ty grafy, tak uvidíte, že země východní Evropy mají průměrnou podporu, která převyšuje 200 tisíc eur. To je zajímavé, protože to číslo je mnohem nižší v takových zemích, jako je Německo a Francie ale jeden kolega mi řekl, pozor, to jsou všechno družstva. Všechno jsou to družstva, abychom měli průměr 200 tisíc euro na příjemce, anebo zde pozorujeme rychlou koncentraci podpor v rukou několika málo vyvolených, eh, jako se tomu stalo i na západě? Jeden z těch grafů to ukazuje. Ty otázky tam jsou. Když říkáme, že budeme pomáhat malým a středním podnikům, co oni udělají s pětistovkou? Kdyby měli žít z té pětistovky, tak se opravdu neuživí. Žijí z něčeho jiného, naštěstí žijí z něčeho jiného, ale co my chceme? My chceme, aby neodešli ze zvenkova, protože ta jejich drobná zemědělská činnost i ta jiná činnost, kterou provozují, to je důležité právě pro tu venkovskou oblast. Takže myslím, že zde narážíme na celou řadu věcí, které nesmíme ztrácet ze zřetele. Omlouvám se, pane předsedo, že hovořím tak dlouho, ale myslím si, že by zde měl být takový horizont, abychom si uvědomili, že tu politiku venkova musíme možná sdílet. Jedna část může být financována se SZP a druhá zase z něčeho jiného, aby ten venkov mohl soutěžit s městem, ale v tom dobrém smyslu. Veškerý venkov je teď v rámci SZP. Dřív to tak nebylo. Měli jsme v rámci politiky soudržnosti většinu toho venkova, pak se to zase přesunulo. Tak se přesunulo do SZP. A proč se k tomu vracíme teď? Protože děláme reformu. Jinak bychom museli čekat zase sedm let, abychom o tom mohli zase začít hovořit. Někteří z nás už tady možná nebudeme za sedm let, abychom se k tomu mohli vrátit. Děkuji, děkuji, pane profesore. Myslím, že to bylo opravdu velmi zajímavé. Jsou to věci, které budeme muset řešit na našem výboru a to opravdu velmi brzy. Nicméně to již musíme završit tuto debatu. Děkuji všem přispěvatelům a zítra v 9 hodin zpravodajové a stínoví zpravodajové k přímým platbám. My se sejdeme ale na radě. Výbor se sejde až v 10.15. V 10.15 doufám, že to stihneme, že do té doby završíme tu první část. Děkuji všem a hezký večer.